zpravodaji a já si tedy myslím, že to hlasování by se mělo opakovat. Děkuji. Já, Golniš. Pane Golniši, děkuji. Logicky jsme tuto otázku projednávali velmi intenzivně, a to i z hlediska jednacího řádu. Odmítavý postoj pana Šimanského k této zprávě eh, byl všem, nebo většině eh, lidí znám. Eh, proto jsme měli také poměrně jasný výsledek hlasování. Nebylo to tak, že zpráva Delvo a Šimaňsky tady byla probírána poprvé, ale bez ohledu na to je to tak, že článek 171 eh, č, eh, jednacího řádu jasně říká, že eh, v případě takovéhoto sporu je rozhodnutí v hlasování za, finální. Je to bohužel právě tak a já s tím nemohu nic udělat. Dámy a pánové, Děkuji vám mnohokrát. Všichni jste jistě viděli oba transparenty dnes ráno v budově Louis Weiss, které požadují propuštění začených žurnalistů v Sýrii. Evropský parlament by rád těmto žurnalistům tímto rád sdělil, že jsme na ně nezapomněli a také jejich rodiny by měly od nás dostat poselství, že jsme na jejich straně a vší silou je podporujeme. Sýrie je dnes pro novináře jistě nejnebezpečnější místo na světě. Už od roku 2011 eh, bylo eh, v Sýrii zavražděno 27 profesionálních novinářů a více než 80 novinářů amatérů. 16 novinářů je nadále zadržováno ozbrojenými složkami. Eh, o některých víme, kde jsou, ale jiní zmizeli zcela a nemáme o nich po měsíce ani stopu. Mezi těmito novináři je mnoho občanů EU z Francie, Španělska, Polska. Jsou to naši spoluobčané. E, jsem přesvědčen, že si všichni docenujeme odvahy těchto lidí za, e, v tom smyslu, že za právo na informace jsou ochotní položit i život. Brutální občanská válka v Sýrii trvá již tři roky Násilí zde neustále eskaluje a e, občané pod ním trpí. Bez těchto novinářů bychom však o této, e, o této krizi vůbec nevěděli, nevěděli bychom nic o masakrech, o mučení, o vraždách dětí a nevěděli bychom ani nic o každodenním utrpení občanů Sýrie. E, v dnešní den si tím pádem připomínáme všechny novináře, kteří v této válce přišli o život, bez ohledu na to, zda pocházeli z Evropy nebo odkudkoliv odinut. Eh, požadujeme také okamžité propuštění všech zadržovaných novinářů a já vám tímto děkuji za pozornost. Teď se dostáváme k hlasování o zprávě Ferreira. K tomu musím poznamenat, že paní Ferreira je bohužel nemocná a je zastupována panem Presedem. Eh, samozřejmě paní Ferreře eh, přejeme brzké uzdravení. Eh, před hlasováním dostává slovo ještě paní Bowles, prosím. Um, Děkuji vám. Jenom jsem chtěla vysvětlit, že žádáme o odložení přijetí legislativního usnesení, abychom mohli pokračovat ve vyjednávání s radou.